která se týká zápisu, ale také osobní výpověď. Máte nějaké připomínky k zápisu jako takovému? Ne, takže zápis je tímto přijat. Mám zde ještě další informace. Vláda Maďarska nás informovala o tom, že paní Eniko Gieri je zastoupena panem Zoltánem Bago. Eh, od 12. září 2010. Vítám tuto novou kolegyni. Je tady? Pokud je tady pan kolega, tak se prosím postavte, vítejte v Evropském parlamentu. Připomínám, že podle článku 3 odstavce 2 jednacího řádu pan Zoltán Bago zasedá tomto, z této sněmovně s tím, že musí samozřejmě splnit eh, všechny eh, náležité eh, formulace, všechny náležité podmínky, tak jak je zapsáno v tomto jednacím řádu. Další věc, podpis aktů, které byly podepsány pod běžným legislativním postupem. Já podepíšu pět ve středu těchto legislativních aktů v souladu s pravidlem 74 a budou tedy tyto akty zaznamenány v zápise. Máte je k dispozici.